presidenza del gruppo 2. Ok, quindi cominciamo. Bene, colleghi. In... Dobrá, kolegové, začínáme tedy s hlasováním a předtím bych chtěla dát slovo paní Cimr, prosím. Paní předsedkyně, ve jménu socialistů a demokratů chci vyslovit naše veliké obavy, které se týkají toho, jak maďarský parlament včera schválil ústavu, která není kompatibilní s základními právy Evropské unii. Stejné obavy vyjádřila Evropská rada a komise. Je to skutečně neklid, která, který manifestuje evropské obyvatelstvo. Vyžadujeme, aby příslušný výbor LIBE začal okamžitě zkoumat tuto záležitost a vypracoval zprávu o základních základních právech v Maďarsku v souladu s evropským usnesením ze 16. Eh, února 2012 je třeba, eh, abychom mezi sebou skoordinovali naci práce mezi Komisí, Evropskou unii a parlamentem. Eh, to nebylo nic k jednacímu řádu. Paní Cima, prosím. Paní předsedkyně, Chtěla jsem upozornit na zahájení našeho včerejšího zasedání. V jménu mé frakce bych ráda upozornila na to, že s prohlášením předsedy, jak to bylo v případě vykázání čtyř poslanců z Evropského parlamentu, kteří chtěli jet do zóny, jak se s nimi nakládalo ze strany marockých úřadů, že s tím nesouhlasíme a nepovažujeme to za dostačivé. Proto chceme, aby předseda protestoval u těchto příslušných marockých úřadů a aby se ještě jednou přeskoumalo, jak eh, bude možno do této zóny poslat, do této zóny Sahelu poslat poslanci Evropských, Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát, paní Cimer. Verostat, prego. Eh, ano, budeme informovat eh, paní předsedu. Chairman. A few minutes ago there was an intervention on the situation in Hungary. Eh, před chvíli jste zazněl příspěvek k Maďarsku a týkalo se to čtvrtého dodatku k ústavě schváleného, schváleného maďarským parlamentem který představuje porušení evropských hodnot. Já bych vás chtěl požádat, paní eh, předsedající, abychom tento bod dali na zítřejší program jednání Evropského parlamentu v rámci debaty s komisí a s irským předsednictvím. Proč to říkám? Protože článek 7 smlouvy eh, hovoří jasně. Jedna třetina členských zemí může dosílit toho, aby určitý bod byl dán na agendu jednání. E, to může také učinit komise. E, možná můžete postupovat podle článku 7 odstavec 1 proti Maďarsku, anebo to může udělat Evropský parlament. Ale je nepřípustné, aby toto plenární zasedání ve Štrasburku bylo zakončeno bez rozhodnutí parlamentu v případu Maďarska a bez jakékoliv akce ze strany komise či rady. Skutečnost je taková, že v současné době pan Orbán Eh, se směje a eh, dělá si z nás legraci tímto postupem. A já bych chtěl požádat pana Dola, mého dobrého přítele, který už mnohokrát o tom hovořil. Před měsícem se vyjádřil proti panu Berlusconimu a byl bych rád, aby také nyní měl odvahu a přestal podporovat pana Orbána v jeho akcích porušujících evropské hodnoty a principy. Já tady žádám, abyste to dala na dal program. Pane poslanče, váš, eh, vaše žádost je naprosto jasná, pane Zajere. Dámy a pánové, přátelé, vyslechl jsem si eh, příspěvky kolegů ze socialistické a liberální frakce k Maďarsku. Já to beru vážně, poněvadž my se máme v Evropské unii brát vážně navzájem pokud ovšem eh, neuvidíme to, eh, že by eh, snad byli naši přátelé ze socialistické a liberální skupiny slepí k porušování lidských práv v zemích, kde mají podíl na vládě. Nikdy jsme od nich neslyšeli, že by třeba pan Ferhofstadt řekl, že socialistická vláda v Rumunsku eh, blokuje zveřejňování rozhodnutí ústavního soudu. Také v některých dalších případech eh, levá polovina tohoto parlamentu měří dvojím metrem. A to jasně znamená, že změna maďarské ústavy je maďarskou záležitostí, protože článek 4 smlouvy eh, jasně říká, eh, že ústavní konstrukce je součástí suverenity, která je nenarušitelná. To ovšem neznamená, kolegové, to neznamená, kolegové, že nemůže, že nemusíte uplatňovat základní ústavní principy našeho společného evropského dědictví. Eh, maďarská vláda již předložila eh, tuto schválenou legislativu eh, k přeskumu a nikdy jste neřekli, co konkrétně máte proti úpravě maďarské ústavy Neřekli jste, co konkrétně je údajně porušováno. Ano, to je, to je vaše odpověď. Pan Ferostat řekl, že to porušuje úplně všechno. Ano. Ovšem konkrétně, kde je porušena, porušen právní stát nebo lidská práva. Ano, ano, my jsme součástí Evropského klubu. Já bych eh, velice rád ještě na závěr řekl, že Maďarsko respektuje základní principy právního státu a lidských práv a opravdu není důvod, aby tato unie používala dvojí metr vůči kterékoliv zemi eh, této unie. Jinak dostaneme unii, která se rozpadá a ne která drží při sobě. Děkuji vám. Takže teď na programu dne není žádná rozprava o situaci v Maďarsku, takže dám na závěr slovo panu Tavárešovi, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Jako zpravodaj pro otázky lidských práv a dodržování právního státu v Maďarsku chtěl bych eh, říci všem kolegům, eh, pan kolega Ferusán hovořil o článku 7, pan Sajer o čtvrtém, já bych chtěl hovořit o článku číslo 2. A tam se říká, že Unie je založena na demokracii, právním státě a na eh, Eh, řádu na lidských právech, dodržování lidských práv. Ne jenom členské země, ale také Evropská unie má má za úkol bránit všechny tyto hodnoty. A dá se říci, že tento ústavní dodatek skutečně se dotýká určitých eh, základních práv, pokud se týče práv eh, ústavního soudu i také lidských práv. My jsme již vyprodukovali čtyři dokumenty o nezávislosti soudnictví v Maďarsku a budeme také posuzovat eh, čtvrtý dodatek Maďarské ústavě a provedeme to důkladně. A my bychom skutečně chtěli eh, požádat komisi, aby se zaměřila na otázky eh, dodržování lidských práv s Maďarskem a já si myslím, že toto je správný postup. Děkuji vám. Allora, prendo atto che c'è una richiesta di modifica. Takže beru to na vědomí, eh, že bylo požádáno změnit eh, program. To musí být eh, dáno panu předsedovi parlamentu k rozhodnutí a teď se dostáváme k hlasování zpráva Correira de Campos, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování.